Good. Dobrý den, toto je informace od tlumočníků. Pan předseda chce zahájit jednání s tím, že byl informován, že nyní je prostor pro tlumočníka, aby se vyjádřili k situaci. Toto je tedy informace od tlumočníků. Dnes je 35. den našich aktivit, vyjadřujících protest proti tomu, že zpráva Evropského parlamentu jednostranně zavedla nevyvážené a nespravedlivé pracovní podmínky tlumočníků. S politováním vám oznamujeme, že nebude poskytnuta práce přes čas. Děkujeme vám za pochopení. Pan předseda, děkujem. Ano, uvědomujeme si stávající situaci a doufáme, že naše administrativa brzy nalezne náležité řešení. Děkuji. Tak za prvé přijetí návrhu pořadu jednání. Máte nějaké přání na změnu? Nikoli. Tím je tedy návrh pořadu jednání přijat. Bod číslo dvě. Schválení zápisu ze schůzí a sice ze schůze 20. až 21. června 2018. Nemáte-li žádné námitky nebo nevyjádříte-li je do konce tohoto zasedání, budeme považovat zápis za schválený. Bod číslo 3. To je e, rozhodnutí koordinátorů z 20. června. Opět stejný postup. Neobjeví-li se námitka, bude to považováno za schválené na konci této schůze. A bod číslo čtyři, tak jak je naším dobrým zvykem, tato zasedání je přenášeno na internetu, takže zdravíme všechny, kdo nás eh, sledují doma od Lisabonu až po Lineburg, od Helsinek až po Soluň. Mám zde k dispozici tlumočení. Tak eh, prosíme řečníky, aby hovořili jasně, pomalu a srozumitelně, tak, aby bylo možné vám řádně naslouchat a váš projev řádně tlumočit. Dámy a pánové, tím se dostáváme k bodu číslo 5 našeho pořadu jednání. A to je hlavní téma dnešního odpoledne veřejné slyšení výboru pro mezinárodní obchod na téma dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unii a Japonskem. A rádi bychom se tedy blíže zabývali touto dohodou. Bohužel všem Jean-Luc Marty tady momentálně není, ale záhy dorazí za několik málo vteřin. Předpokládám, že všichni víte o této hospodářské dohodě a o perspektivách této dohody. Tato dohoda by měla být podepsána tento týden 11.7. Ovšem v Japonsku došlo k těžkým záplavám a proto toto datum bylo posunuto a já bych vás chtěl vyzvat k minutě eh, ticha připomenout si oběti těchto japonských povodní. Thanks a lot. Děkuji vám. Je tedy naprosto jasné, že jménem celého výboru pro mezinárodní obchod chci vyjádřit svoji soustrast příbuzným a přátelům a pozůstalým obětí. Minulý pátek rada dala zelenou podpisu této dohody. To tedy jasně vyjadřuje, že co se týče evropské strany, tak ta je plně připravena podepsat tuto dohodu a předat dohodu do Evropského parlamentu k postupu ratifikace. Evropský parlament je poslední, ale samozřejmě nejdůležitější institucí v celém procesu. A budeme mít možnost říci poslední slovo k této dohodě. A dnešní slyšení je takovým prvním krokem při vytváření našeho doporučení pro udělení souhlasu. Ne to budeme mít i určité usnesení v rámci toho postupu souhlasu a v tom usnesení budeme moci lépe rozvést postoj pozici Evropského parlamentu v rámci tohoto ratifikačního procesu. Takže v příštích měsících opravdu bedlivě budeme analyzovat eh, dohodu, neuspěcháme to, eh, využijeme našich svalovacích kompetencí a nyní tedy začneme s touto činností, ale tento začátek není jeho konec. Domnívám se, že tedy asi v listopadu nebo v prosinci se něčeho dobereme, ale prostě záleží, jak bude probíhat práce v souvislosti s touto dohodou na naší straně v příštích týdnech. Výbor pro mezinárodní obchod byl intenzivně zapojen do celého postupu v roce 2012 Evropský parlament přijal svůj e, postoj k vyjednávání. Konaly se dvě delegace do Japonska, a sice v roce 2011 a v roce 2015. A další návštěva delegace v Japonsku se uskuteční v září tohoto roku. Měli jsme několik rozpráv s generálním ředitelem DG Trade a také s paní komisařkou osobně. Také se konal workshop, který organizovalo oddělení Evropského parlamentu pro jednotlivé politiky a také vznikla řada studií, které se věnují tomuto tématu. A nejdůležitější práce z naší strany v souvislosti s dohodou se odehrála v monitorovací skupině kde tady předsedal pan Sil Pereira, náš stálý zpravodaj. A během celého postupu se monitorovací skupina sešla, myslím, 21krát. Takže můžeme zde hovořit opravdu o tom, že byla velice úzce spjatá s postupem vyjednávání a že Evropský parlament tento postup intenzivně doprovázel. Také usilujeme o vyšší transparentnost a postoje tedy byly zveřejněny na eh, webových stránkách generálního ředitelství pro obchod a i ten vlastní text dohody byl relativně záhy zveřejněn na webových stránkách. Byli jsme v kontaktu s celou řadou aktérů Co se týče toho aktuálně předloženého textu, tak jsou zde dvě nedořešené záležitosti. První věc je se to schválení těch dvou dohod ILO, a sice dohoda 105 o nucené práci a do, umluva e, ILO 111 týkající se nediskriminace na pracovišti. A potom je zde téma, myslím, článku 8, což je revizní eh, doložka týkající se datových toků, která tedy tři roky po eh, vstupu eh, této dohody v účinnost by se měla tato doložka zahrnout. Takže já si myslím, že toto bude také součást naší činnosti v souvislosti s touto obchodní dohodou první části našeho slyšení jsem velice rád, že je zde Jean-Luc Demarty, eh, generální ředitel DigiTrade a pán Suzuki, který je speciální náměstek ministra zahraničí v Japonsku a bývalý hlavní vyjednavač dohody o hospodářské spolupráci mezi Evropskou unii a Japonskem. Velice vás eh, vítám. Než dám slovo Žánu eh, Likovi, tak dám slovo panu Silovi Pereirovi, našemu stálemu zpravodaji, aby pronesl úvodní slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dobré odpoledne. Dovolte mi nejprve bych vyjádřil hlubokou soustrast japonským orgánům a obyvatelům Japonska v souvislosti s těžkými záplavami v Japonsku. Dnes všichni myslíme na Japonsko a doufáme, že záchranné operace v Japonsku budou úspěšné. Co se týče dnešního programu, dovolte mi poděkovat všem řečníkům, že se dostavili. Zvláště vítáme hosty, kteří sem doputovali až z dalekého Japonska, aby nám prezentovali svůj pohled na e, tuto dohodu. Je to pan Suzuki, pan Shimizu i pan Kawashima. Chtěl bych také poděkovat japonské vládě za to, že umožnila panu Suzukimu, aby se sem dostavil, eh, přestože už odešel vlastně do důchodu, tak to japonská vláda umožnila. Takže děkujeme také eh, všem návštěvníkům tohoto veřejného slyšení, kteří jsou zde v sále. Jak víte, tak Evropský parlament se k dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem definitivně bude vyjádřovat a toto veřejné slyšení je nesmírně důležité a je také aktuální v souvislosti s projednáváním Pan předseda už hovořil o určitém harmonogramu a o tom, že eh, není tedy byl zrušen ten summit EU-Japonsko a bude třeba nalézt nové datum. Nicméně obě strany EU-Japonsko si přejí, aby ta dohoda byla podepsána brzy. Pro náš Evropský parlament to znamená, že budeme muset učinit rozhodnutí v příštích měsících v této záležitosti. Evropský parlament tuto záležitost bere opravdu velice vážně. Chtěl bych říci, že naše aktivita v této oblasti nezačala uzavřením jednání, ale zapojili jsme se již dříve v rámci postupu a v roce 2012 v říjnu vzniklo usnesení týkal se eh, vyjednávacího mandátu a už to také zmínili, že Existovala řada setkání monitorovacích e, skupin a celkem jich bylo 28 a od zahájení vyjednání 21. Nyní tedy zde máme dva úkoly pro Evropský parlament, a sice analyzovat ten finální text dohody a také si vyslechnout aktéry a uskutečnit závěrečné hlasování. Tato činnost již byla zahájena v monitorovací skupině i na výboru INTA a není žádný důvod, abychom nějak eh, odkládali naší diskusi, protože mandát byl zveřejněn, a finální je znám a odehrává se zde v tomto parlamentu řádná diskuse i se zapojením veřejnosti. Dovolte mi zmínit harmonogram, jak ho máme naplánovaný po setkání monitoracích skupin s aktéry čekáme, že první výměna názorů bude koncem srpna. Návrh usnesení a návrh doporučení budou k dispozici začátkem září. Bude se konat mise výboru INTA do Japonska 18. až 20. září. Potom z, projednání návrhu usnesení bude koncem září a 2. říjen bude termín pro pozměňovací návrhy. A té budeme očekávat vyjádření ostatních o e, výborů 11. října. Hlasování na výboru INTA by se tedy potom mohlo uskutečnit 5. listopadu a závěrečné hlasování na prosincovém plénu. Dnes tady máme příležitost si vyslechnout vyjednavače dohody a také různé aktéry, jejich pohled na finální znění dohody. A zvláště by nás zajímalo, co v té dohodě je pro podniky a pro občany. A máme zde takové tři hlavní aspekty, na které bychom se chtěli diskusích zaměřit. Za prvé samozřejmě strategický rozměr této dohody v době, kdy to zde různé výzvy pro právní stát v souvislosti s globálním obchodováním i oblasti Asie a Pacifiku, globální rozměr eh, této dohody a také otázka týkající se udržitelného rozvoje, protože to je důležité téma a je to hodnota, kterou Evropský parlament velmi podporuje a také zde už zazněly ty úmluvy Mezinárodní organizace práce, o nichž je třeba diskutovat. A rádi se také dozvíme eh, více o tom, jak eh, to vypadá s ratifikací těch dvou zatím neratifikovaných dohod eh, Mezinárodní organizace práce v Japonsku a potom bude možnost také klást otázky a reagovat. Takže vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. nyní na 10 minut dávám slovo Žánlíkovi, aby nám představil dohodu. Děkuji. Vážení poslanci, Dámy a pánové, je mi potěšením tady dnes s vámi být. Pro obchod je to možná takové, taková paradoxní éra. Nikdy dřív neprobíhal obchod za tak výhodných podmínek jako teď a zároveň tedy nebyla existence mezinárodního obchodu tolik napadána celý multilaterální systém obchodních dohod je v ohrožení. Během první poloviny mandátu této komise jsme se snažili dát věci do pořádku. Naše obchodní politika byla předmětem kritiky a my jsme se to snažili řešit. Ta kritika například zněla v tom smyslu, že jsme tajnou skáští a neprůhlední. Ale nyní jsme vlastně otevřeli tedy ten obsah těch dohod téměř všem. Jiní říkali, že obchodní dohody jsou jen pro hrstko vybraných, ale my jsme jejich rozsah rozšířili i na malé a střední podniky. Další kritika říkala, že se zaměřujeme pouze na zisky. Nyní se však snažíme do všech dohod vložit také kapitolu o ochraně životního prostředí, dodržování lidských práv, ochranu, ochrany životního prostředí Eh, prostředí a také dodržování základních eh, ustanovení pracovního práva. Také jsme předefinovali národní eh, kompetence při dojednávání obchodních dohod, a to poté, co Evropský soudní dvůr vydal judikát k dohodě se Singapurem. Výsledkem je mechanismus, který díky našim novým antidumpingovým pravidlům a celkové modernizaci pravidel obchodování je pružnější. Samozřejmě není ještě dokonalý, ale nám se podařilo vyřešit naše interní rozpory a proto jsme nyní vnímáni jako efektivní a důvěryhodný partner. Naše dohoda s Japonskem je příkladem tohoto pozitivního vývoje. Ale než začnu Rád bych vás seznámil s tím, jak vypadá situace v Japonsku. Došlo k rozsáhlým záplavám, které si vyžádaly lidské oběti, celá řada osob se stále pohřešuje. A já bych tady rád vyjádřil naši upřímnou soustrast japonskému lidu a japonským úřadům. Situace je velmi vážná. Premiér Abe eh, se rozhodl zůstat v Japonsku, aby mohl řídit krizovou situaci, což je jistě pochopitelné. A um, je to velmi politování hodná situace, zvláště uvážíme-li, jak blízkým partnerem Japonsko pro nás je. Premiér Abe, a pře- prezident Tusk a další signatáři této dohody se sejdou příští týden v Tokiu a dojde k podpisu. A Pospícháme proto, abychom ukázali, jak důležitá je obchodní dohoda mezi Evropskou unii a Japonskem pro nás. Komise by ráda zachovala rychlé tempo procesu ratifikace. Japonsko i Evropská unie by co nejdříve chtěli těžit z přínosu této dohody, což asi nikoho nepřekvapí, protože Japonsko je naším druhým největším obchodním partnerem po Číně a i předtím, než vstoupila tato dohoda, než byla dojednána tato dohoda, bylo Japonsko naším důležitým obchodním partnerem. Je to posud největší bilaterální obchodní dohoda, která bude mít dopad na situaci milionu obyvatel a přispěje k více než jedné třetině globálního hrubého domácího produktu. Až tato dohoda bude naplněna, 90 97% japonského zboží bude proudit bezcelně a zbývající 3% eh, za zvýhodněných eh, tarifů. A Japonsko odstraní své vysoké tarify, 50% na víno, 40% u síru, 30% u hovězího a tak dále. Také tedy obchod s automobily bude podobně, liberalizo- bude podobně liberalizován v průběhu sedmiletého období. Japonská dohoda jasně ukazuje, jak se snažíme modernizovat naši obchodní politiku, odstraňovat překážky obchodu a otvírat obchod i pro nová odvětví. Máme tam také bezpečnostní klauzuly o železnicích v rámci této dohody budou eh, evropské podniky mít možnost účastnit se soutěže o veřejné zakázky ve 48 japonských městech. Vysoké japonské nebo náročné japonské normy v této oblasti dlouho bránily eh, vývozu na této technologie do Japonska. Nyní se však situaci podařilo vyřešit také se podařilo vyřešit problematiku služeb a investice do klíčových sektorů, jako jsou finance, loďařství a telekomunikace. Poprvé máme také kapitolu o řízení podniků. Ještě jsme se však nedohodli o ochraně investic. Druhé zasedání hlavních vyjednávačů proběhne tento týden v Bruselu. Jedna věc je ale jasná. Nechceme se vrátit zpátky ke starému stylu obchodování, ten už je zastaralý. Nechceme tedy používat systém ISOS a chceme se dohodnout například pokud je o označení geografického původu, které by chránilo více než 200 evropských produktů od parmské šunky až po whisky a další. Japonští eh, Spotřebitelé si tím zároveň budou moci být jistí, že dostávají autentické zboží. V této dohodě máme také kapitolu, která řeší problematiku malých a středních podniků. Japonsko, japonský trh se výrazně liší od evropského trhu a snaha proniknout na něj je velmi náročná i pro velké podniky, natož malé. To platí i o propagaci a tak dále. Velké podniky si mohou dovolit investovat do pronikání na japonský trh, ale pro malé a střední podniky je to něco jiného a proto i pro ně chceme otevřít přístup formou kontaktních míst, která budou vyhrazena pro malé a střední podniky, protože malé a střední podniky tedy odpovídají za 75 našich vývozů do Japonska. Dohoda se netýká jenom bilaterálního obchodu, jde také o strategickou alianci, kterou vysíláme určitý signál okolnímu světu tom smyslu, že Evropská unie a Japonsko se snaží aktivně ovlivňovat to, jak probíhá globalizace a prosazovat dohody, které jsou prospěšné pro všechny. A takový signál je v dnešní době obzvlášť důležitý, vzhledem k tomu, že celý ten historický systém mezinárodního obchodování, který přinesl nevýdanou prosperitu v uplynulých desetiletích, je v přímém ohrožení především ze strany Spojených států a jejich jednostranně vyhlašovaných opatření. V dohodě s Japonskem se snažíme řešit problematiku rovných podmínek, čili jdeme jinou cestou, než jsou nepři, nepřijatelná jednostranná opatření USA. A zároveň tedy usilujeme o to, aby naše dohoda přispěla i ke změně některých pravidel na půdě VTO. Ve chvíli, kdy někteří hráči opouštějí globální scénu, Evropská unie a Japonsko eh, zůstávají nadále zásadními hráči, které, eh, kteří se neuchylují k protekcionismu a odolávají i dalším pokušením ve smyslu jednostranných opatření. Já bych tady ještě chtěl poděkovat zpravodaji panu Silva Pereira a také výboru INTE. A informace z vaší strany k procesu jednání byly mimořádně cené a zároveň se také byli z naší strany informováni o průběhu každého kola jednání. A na půdě tohoto výboru vznikla i, jste tedy vyslali i své zástupce do zvláštní pracovní skupiny, která pracovala na této dohodě. A já doufám, že toto je vlastně teprve první dohoda v té nové éře obchodních dohod Evropské unie. A já tady doufám, že i japonský parlament co nejdříve tuto dohodu eh, schválí a zrovna tak tady vlastně Evropský parlament na zasedání 24. tuto dohodu odhlasuje. A já bych ještě rád na závěr poděkoval oběma hlavním vyjednavačům, panu velvyslanci Suzukimu, který je tady přítomen, a také mému zástupci, který nyní tedy vede direktorát pro boj, nebo oddělení pro boj s klimatickými změnami. Bez přínosu těchto dvou pánů bychom se rozhodně nedobrali tak pozitivního výsledku. Děkuji a nyní bez dalšího předám slovo panu Suzukimu za, za japonskou stranu. Mnohokrát děkuji. Pane Lange, pane předsedo výboru pro mezinárodní obchod, pane Silva Pereiro, stálý zpravodaj pro Japonsko, vážení členové výboru INTA, dámy a pánové. Především bych chtěla jménem naší vlády a našeho lidu poděkovat za projevy sympatie. Z dnešního dne sympatie vůči těm, kteří trpí následky záplav v Japonsku. Předpověď počasí nás rozhodně varovala, že zažijeme takový déšť, jaký jsme v životě nezažili, ale teriáky předčeli veškerá naše očekávání a bohužel si vyžádali řadu obětí. Mnohokrát děkuji za projevy sympatie a solidarity a doufám, že se nám podaří co nejdříve zotavit. Jak bylo řečeno, podpis dohody ke kterému mělo dojít tento týden, byl odložen, ale ne na dlouho. Dohoda bude podepsána v příštím týdnu. A my na naší straně také podnikneme nezbytné kroky, abychom okamžitě poslali text parlamentu ke schválení letos na podzim. Pan de Marty už řekl spoustu věcí a v průběhu vyjednávání, které jsem měl tu čest vést v posledních 12 měsících nebo o něco déle, také hodně věcí zaznělo. Japonsko a Evropská unie zjistili, že máme mnoho společného. Spousta věcí už tady zazněla, budu se snažit co nejméně z nich opakovat, ale hned na úvod bych rád uvedl, jak už bylo řečeno, že význam této dohody o hospodářském partnerství daleko přesahuje význam dohody o volném obchodu. Jde o to, abychom dokázali ve světě vést, abychom nadále prosazovali otevřené ekonomické systémy, které vycházejí ze spravedlivých a transparentních pravidel. A je, o to důležitější to je, když vidíme, mírně řečeno, zmatky ve světě obchodu. Současně společně se strategickým partnerstvím, což je dohoda, která bude podepsána současně, je to důležitý nástroj k posílení našeho partnerství. Naše strategické partnerství znamená, že jsme jednotní na základě základních hodnot, jako jsou demokracie, právní řád, lidská práva a otevřené a spravedlivé hospodářské systémy. Japonsko, jak už jste říkal, pane předsedo, pane Demarty, se účastní řady iniciativ v oblasti obchodních politik. Jednou z nich je dohoda mezi EU a Japonskem. A pak jsou tady ještě další dvě. Komplexní a progresivní dohoda pro transatlantické partnerství, to jsme podepsali loni v březnu. A náš parlament už ukončil proces ratifikace. Třetí je vyjednávání o komplexním regionálním hospodářském partnerství. O tom vyjednáváme s 15 dalšími partnery v našem regionu Ázie a Pacifiku a doufáme, že jednání bude co nejdříve uzavřeno. Tyto tři iniciativy pokrývají více než 70 japonského obchodu. Jsou to velice důležité nástroje v tomto zmateném světě kdy potřebujeme rámec na základě jednoznačných pravidel pro další liberalizaci. EPA mezi Japonskem a EU, jak říkal pan de Marty, pokrývá více než 600 milionů osob. HDP celkově představuje více než třetinu e- světové ekonomiky a je to tedy důležitý nástroj, který nám umožní postupovat takýmto způsobem. A vznikne tak jeden, jedna z největších, eh, nejpokročilejších hospodářských zón na celém světě. Je to dohoda mezi dvěma pokročilými ekonomikami a proto si myslíme, že bude sloužit jako příklad, jako vzor pro další hospodářské a e, ekonomické dohody, které, obchodní dohody, které teď obě strany vyjednávají. Strategický význam je samozřejmě nesmírně důležitý a já se k tomu ještě vrátím ve své prezentaci o netarifním aspektu této dohody, což zachází mnohem dál, než jsou krátkodobé přímé přínosy, které vyplynou ze zrušení tarifů. Nicméně rád bych řekl několik slov o těch přímých přínosech. Japonsko je čtvrtá největší ekonomika a Evropská unie druhá největší ekonomika na světě. Na obchodní úrovni to možná úplně neodráží naši ekonomickou váhu. Proč tomu tak je? Protože v současné době pouze 30 našeho exportu je bezcelní. A jenom určité procento eh, obchodu mezi EU a Japonskem je bezcelní. To zdaleka nestačí. Takže touto dohodou se věci mění. Jak říkal pan Demarty, po přechodném období pro průmyslové produkty bude 100% tarifních položek bez a patří tam také mimo jiné citlivé zemědělské produkty. Víte, než 95 tarifních položek bude bez hecla v obou směrech. Je to významná příležitost pro všechny naše vývozce a výrobce. Rozšiřuje to jejich aktivity na dvou nejpokročilejších a nejsofistikovanějších trzích. Nejenom se zvětší příležitosti pro přístup na trh, vzniknou také příležitosti třeba pro autodíly nebo pro další rozšíření dodavatelských řetězců. A také pro hlubší průmyslovou spolupráci. Japonsko rozhodně vyváží spoustu autodílů do Evropské unie. Ale jak velice dobře víte, Výrobci autodílů z Evropské unie jsou velice důležitými dodavateli pro výrobci automobilů v Japonsku. A takováto výměna v celé řadě průmyslových sektorů bude posílena touto dohodou. V zemědělství, jak už bylo řečeno, jistě u hovězího, vepřového, síru nebo u některých zpracovaných potravin, jako jsou těstoviny, čokoláda a cukrovinky, výrobci EU hodně získají. A v rané fázi nepopírám, že výrobci EU budou mít větší prospěch než výrobci japonští. To však neznamená, že se nám tato dohoda nelíbí. Japonské zemědělství teď prochází velice důležitým přerodem a tato dohoda nám pomůže dál postoupit se strukturální reformou, kterou zavádíme zájem o vývoz stoupá a my vítáme skutečnost, že Evropská unie zrušila tarify u některých zemědělských a rybolovných produktů, pro které už vznikají trhy v Evropské unii. Zeměpisná označení jsou důležitá, protože Japonsko i Evropská unie jsou významnými producenty a mají vysoce kvalitní a bezpečné produkty. Takže ochrana zeměpisných označení je důležitá. Více než 200 evropských geografických označení bude chráněno na japonském trhu a více než 50 japonských bude chráněno na trhu EU. A ty počty stoupají, protože přicházejí nové žádosti. Japonsko se zavázalo, že systém ochrany geografických označení posílí a bude nejdůraznější, nejsilnější ze všech partnerů EU. V této dohodě je významná kapitola o zemědělské spolupráci – Prostor pro zemědělskou spolupráci u výrobců na obou stranách je důležitý a my vítáme skutečnost, že tato kapitola o spolupráci v zemědělství byla zahrnuta do dohody. U netarifních opatření je pravda, že samotné zrušení tarifů nevylepší přístup na trh v mnoha případech. Jsme si vědomi toho, že Evropská unie trvala na této kapitole od samého počátku. Japonsko si je také vědomo eh, jejího významu. Nicméně některé praktiky je obtížné vylepšit. Naštěstí se nám podařilo dosáhnout důležitých výsledků, pokud je o to, že naše systémy únorem, standardů, schvalování a tak dále budou efektivnější a transparentnější a předvídatelnější. A proto příznivější pro podnikatele – Důležitých výsledků bylo dosaženo v takových sektorech, jako je automobilový průmysl, zdravotnické prostředky, eh, potravinové přídavky a nebo chemikálie. Ještě důležitější je to, že toto vyjednávání umožnilo našim regulátorům eh, prohloubit vzájemné porozumění. A já myslím, že to eh, je v podstatě základním kamenem pro další regulatorní spolupráci mezi našimi orgány tarify s výjimkou několika, jak jsme viděli, když je zrušíte, tak už se k ním nevracíte. Ale něco jiného jsou regulatorní opatření. To je nekonečný příběh. Ekonomické aktivity se mění a regulace se taky musí měnit. Proto musíme neustále vyjednávat, abychom stále více sjednocovali naše systémy a abychom jim lépe porozuměli, abychom je do budoucna mohli také efektivně vyvádět. A to je důležitou součástí této dohody. Pan Demarty už změnil vládní dokumenty, já to nebudu rozvádět. Konečně jsme vyřešili otázku železničního sektoru, která se táhla dlouho. Pan Demarty také zmínil, že jsme otevřeli další města, jich 48, ale ono to vlastně narůstá, teď už je jich 54 a bude to ještě víc. a dostali jsme také odpovídající nabídky ze strany EU. Takže i trh ve veřejných zakázek dobře postupuje. A na závěr bych rád řekl, jak už jsem zmínil na začátku, že rozhodně byl důležitý přístup na trh, ale otázky orientované do budoucna, kde budeme i nadále spolupracovat a budeme prohlubovat Um, svoji hospodářskou závislost a integraci. To jsou ještě důležitější věci. Kapitola o zemědělské spolupráci, o regulatorní spolupráci jsou dobrými příklady. U investic máme velice důležité nástroje, třeba ty, které zmínil pan Demarty, u podnikové zprávy, tím se vylepší prostředí, vylepší se podmínky a také porozumění potenciálních investorů, včetně malých a středních průmyslových odvětví. A ještě bych mimochodem chtěl zmínit, že investice Japonska v EU vytvořily více než půl milionu pracovních míst v EU. A Evropská unie je celkově největší zahraniční investor v Japonsku. Je to tedy důležitá oblast. Tam jsou naše závazky snadno srozumitelné, příznivé pro podnikatele v kapitole o investicích i o službách. Tyto aktivity zaměřené na budoucnost tedy znamenají, že tato dohoda bude o to důležitější, ještě důležitější, než přímý dopad toho, co jsme získali z hlediska přístupu na trh. A na závěr ještě dvě věci. Za prvé, investice. Zabývali jsme se invest, liberalizací investic. To by mělo umožnit našim potenciálním investorům, kde jsou vlastně příležitosti k investicím. Pokud je o ochranu investorů a řešení sporů, jsme si velice vědomi toho, nakolik citlivé tyto věci jsou jak v EU, tak v celém světě. Proto jsme se rozhodli, že v této oblasti budeme pokračovat v práci, budeme pokračovat ve vyjednávání a zapojíme tam všechny prvky. Abychom dospěli k co nejvhodnějším závěrům do budoucna. Také pokud je o datové toky, Chápeme, že pokud je o volný pohyb dat a odpovídající ochranu soukromí, je důležité nastavit vyvážený režim a z tohoto důvodu máme revizní doložku a budeme pečlivě sledovat celou tuto oblast a budeme se snažit najít nejlepší způsob ochrany soukromí i propagace podnikání. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane Suzuki. A nyní máme 20 minut na otázky. Otázky. Ne. Prohlášení. Nejprve dostane slovo pan Winkler, který je tady místo pana Valejsy, stíhového zpravodaje za ALS. Minuta a půl, prosím. No, it's working. Thank you very much. Už to funguje dobře, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane velvyslanče, Děkujeme za všechny informace. Ano, já nehovořím sám za sebe, ale za stínového zpravodaje Valesu, který tady dnes být nemůže. Je to obrovská příležitost. Na obou stranách ta dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem nebudu opak- opakovat údaje, které už tu zazněly. Ale je tady jisté politické stanovisko o tom, jaký signál to vyšle proti tendenci k protekcionismu. To musím zopakovat, přestože pan eh, velvyslanec Suzuki tak vý, výmluvně mluvil o jakém se zmatení. Já myslím, že to zmatení je závažné ve světě obchodu. A přichází to především přes moře od Trumpovy vlády. A to, že EU a Japonsko podporuje tuto pozici, a totiž, že musíme být solidární ve VTO, a musíme se zasazovat za volný obchod, je podstatná věc. Já blahopřeji vyjednavačům k tomu, že přenesli podpis na příští týden, protože to umožní Evropskému parlamentu a také japonskému parlamentu urychleně postupovat kupředu a stínový zpravodaj Valesa si myslí, že je velmi důležité postupovat rychle. A přestože už se mluvilo o investiční dohodě, stejně chci možná požádat o vyjasnění toho, co to do budoucna znamená v této oblasti vyjednávání. To, že se bude dál vyjednávat o investiční dohodě nebo dohodě o investicích. A pokud si myslíte, že ten systém ICS, který navrhuje Evropská unie, by mohl být do budoucna přijatelný pro Japonsko. Děkuji. Za liberály Natia Hirsch. Thank you so much. Thank Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za vaše vystoupení a příspěvek. Těšíme se na tuto dohodu, ale mám konkrétní dotaz týkající se datových toků. V souvislosti s eh, ochranou osobních údajů je zde plánována revizní doložka týkající se volního toku dat. Zároveň bude probíhat ehm, jednání EU-Japonsko mimo rámec eh, FTA na základě rozhodnutí o adekvátnosti roku 2018. Komisař Kajurova a další měli v květnu setkání v Tokiu. Zajímalo by nás, eh, jaký byl výsledek tohoto jednání, jaké jsou výhody této, eh, tohoto usnesení a kam to pokročilo. A my jsme nedávno rozhodovali o takzvaném Privacy Shield mezi EU a USA. Zohledňujete to také? E, o čem v této souvislosti diskutujeme a jaké jsou tam případné nedostatky této dohody, tak aby to bylo náležitě zohledněno a znamenalo to zlepšení i e, kvality našeho jednání a diskuse mezi EU a Japonskem. Děkuji a nyní pan Klaus Buchner za zelené. Děkuji vám. Já bych měl více otázek. První se týká potravin. Jaká je aktuální situace? Protože Japonsko nepřijalo eh, aditiva, která jsou povolená v Evropě. A já se chci zeptat, proč? Nemám k tomu žádné hodnotící stanovisko, jenom chci mít tu informaci, proč se tak stalo. A také obráceně, jak to vypadá v Evropě? Vyšší limity radioaktivity v souvislosti s událostí ve Fukushimě, máme to tam. Pokud ano, rád bych eh, chtěl připomenout, že jsem panu Ettingerovi eh, předal dopis, kde jsem vypočítal, že by to znamenalo navíc 900 úmrtí v Evropě, pokud by tomu tak bylo. Dále, proč máme negativně definované seznamy na místo pozitivně definovaných? Například návrh eh, výboru pana v souvislosti s Panama eh, Papers. Já bych měl i více otázek, ale zatím bych to nechal takto. Děkuji. A nyní Jill Clinton Darling. Děkuji vám. Regiony jako například severovýchod Anglie, odkud pocházím, intenzivně investičně spolupracují s Japonskem, působí u nás mnoho japonských firm, takže se chci samozřejmě zeptat na Brexit a jaké to má dopady na dohoda eh, o Brexitu, protože bude zde to přechodné období a je zde otázka, zda bude tedy třeba znovu projednat tyto záležitosti a britská vláda E, naznačuje, že chce některé věci dojednat lépe než dohoda EU-Japonsko. A co by mohlo být tedy lepšího? Bylo nyní už zde dosaženo toho nejlepšího, nebo může zde Spojené království na tom být lépe mimo celní unii? Další téma na pana e, Demartyho. Vy jste řekl, že obchod a trvalé udržitelný rozvoj je třeba zde posílit. Ale když se podíváme jenom na ten text, tak to vypadá spíše jako krok zpět v souvislosti s eh, textem například, jak je to formuláno v dohodě CETA. A také vymahatelnost, revizní doložka a možnost vymahatelnosti těchto kapitol je to eh, slabší v té japonské dohodě než té kanadské. Můžete nám tedy uvést několik příkladů, proč eh, to znamená ta japonská dohoda posílení udržitelného rozvoje? Pan Silva Pereira. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám dvě otázky. První na pana Suzukiho. Děkuji vám za vaši prezentaci. Ale musím říct na vědomí, že jste nezmínil téma úmluv Mezinárodní organizace práce, ale to je velice důležité pro tento parlament. My víme, že v dohodě je závazek usilovat o ratifikaci těch základních úmluv Mezinárodní organizace práce a nás by zajímalo, jaké kroky byly konkrétně v Japonsku učinili, učiněny směrem k ratifikaci těchto úmluv. Začali bychom asi tou nediskriminační úmluvou. Mohl byste nám k tomu dát informace co se aktuálně děje, nakolik si můžeme být jisti, že opravdu v brzké budoucnosti k té ratifikaci dojde. A druhá otázka je směřována na pana Demartej. Měli jsme intenzivní eh, debatu o dohodě CETA. Je samozřejmě těžké poukázat na nějakou progresivnější obchodní dohodu, než na tu, kterou jsme podepsali s Kanadou, ale to přece není úplný konec dění. Proto se chci zeptat, myslíte si, že v dohodě s Japonskem se Evropské unii podařilo eh, zde opravdu mm, udržet jasné standardy v ochraně eh, životního prostředí a dalších oblastí. Je to skutečný krok kupředu v obchodních dohodách. Děkuji, pan Dartmouth. Děkuji za to, že mohu promluvit. Mám takovou základní otázku. Když se podíváme na to, v jakém objemu probíhá obchod v hodnotě více než 58 miliard euro, jak pro Japonsko, tak pro členské státy Evropské unie, pak se musím ptát, do jaké míry může tato dohoda přispět k dalšímu eh, zvýšení tohoto objemu. A také říkáte, že tato dohoda umožňuje eh, hladký přístup. Zaplatí za to nějak Japonsko, tedy za tento jednodušší přístup, protože britská vláda musí platit za usnadněný přístup. A konečně, pokud jde o ustanovení o službách, tam tedy mi také úplně není jasné, jak by to fungovalo. A konečně existuje nějaké ustanovení o volném pohybu mezi Evropskou unii a Japonskem v rámci této dohody. Japonsko je tedy také suverénním státem, který je zapojen do globální ekonomiky, zároveň však má velice restriktivní přístup k imigraci. A snaží se Evropská unie nějakým způsobem Japonsku vnutit své vlastní hodnoty, pokud jde o imigrační politiku? A ještě jedna připomínka. Já jsem k tomu měl některé detailní technické otázky a osm týdnů mi na ně komise neodpověděla. Podle mého názoru tedy ten systém nefunguje, protože komise by měla odpovídat na otázky, které kladou poslanci. A ne tedy eh, neodpovídat do určené časové lhuty. Merci. Euh, initialement, le mandat qui avait été donné par le Conseil. Vy jste měli vyjednávací mandát, který zahrnoval investiční dohodu, ale nakonec padlo rozhodnutí tyto dvě dohody oddělit a já si kladu otázku, a do jaké doby se podaří dohoda, dohoda o investicích s Japonskem, v jakém časovém rámci k tomu dojde. My tedy netrpělivě čekáme na další vývoj v oblasti mezinárodních investic. A za druhé, pokud jde o liberalizaci tarifů u zemědělských produktů například, U některých z nich je až 15-leté přechodné období, zatímco eh, například tedy u produktů Evropské unie, které proudí do Japonska, zatímco opačným směrem je to přechodné období u některých produktů jen 7 let. Německo a Spojené království hrají velkou úlohu v mezinárodním obchodu eh, s Japonskem a můžete nám říct, jaký je váš pohled na ještě větší míru liberalizace? A možná byste nám také mohl říct, jaký dopad to bude mít na země, které tedy zatím některé aktivity outsourcovaly, přesouvaly do zahraničí. A konečně tedy sociální politika, ochrana životního prostředí by vlastně neměla podle vašeho názoru představovat překážku obchodu. Co to znamená? Znamená to, že klidně uznáte nucené práce nebo jsou pro vás překážkou obchodu? Některé věci máme regulovány poměrně důrazně v Evropě a zdá se, že v dohodě, dohodě to chybí. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji tedy oběma pánům za to, že se dostavili a mají tuto zajímavou, měli tuto zajímavou prezentaci. Já mám dvě otázky. Za prvé malé a střední podniky. Oba řečníci hovořili o důležitosti odstranění tarifů, což je důležité i pro malé a střední podniky. pro eh, malé a střední podniky bylo v minulosti obzvláště obtížné proniknout na japonský trh. A mě by zajímalo, co nového se v této oblasti dělá, co se tedy děje eh, v oblasti usnadění certifikace. A druhá otázka. Celá, celá řada obchodních dohod umožňuje dolaďovat dohodu v průběhu její platnosti. Ovšem v této dohodě eh, chybí takové ustanovení a vůbec se tu neřeší situace genderové politiky a případné zlepšeného postavení žen. Děkuji bardzo. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych eh, vyjádřil dík za to, že se koná toto slyšení, protože je to nesmírně důležité téma a těší mě, že eh, celý ten postup eh, bude záhy uzavřen. Jedno téma už zmiňovala paní kolegyně Arena, takže se nebudu opakovat. Ale rád bych zdůraznil, že i mne velice zajímá ta investiční složka této dohody, která není v té obchodní, obecné obchodní části a zajímalo by mě zde tedy pohled EU i pohled Japonska na tuto problematiku. Druhá otázka je skutečně zásadní a týká se jaderné energetiky. Japonsko ještě výrazně využívá tento zdroj energie jak víme, tak v Evropě jsou zde velmi různorodé názory na tuto problematiku, co se týče strategické orientace jednotlivých zemí. Jsou země jako například Francie, která s touto energetikou eh, pracuje intenzivně, pak jsou jiné státy, jako například Německo, které jsou na cestě opouštění tohoto zdroje energie a pak jsou i státy, které nikdy tento zdroj energie nepoužívaly. Takže je to dosti eh, kontroverzní i ambivalentní téma. A v Japonsku to možná není pouze energetický zdroj, ale i jistá potenciální hrozba pro eh, danou zemi, což by mohlo uvrhnout jakýsi stín na tuto dohodu v budoucnosti. A třetí téma, které eh, se stává velkým problémem mezi EU a řadou dalších eh, zemí světa, a sice takovými zeměmi, které mají naprosto odlišný postoj k pracovnímu právu než EU. A mezi EU a Japonskem jsou v této oblasti výrazné rozdíly a proto by mě zajímal postoj obou pánů. Děkuji. A nyní dostane slovo Jean-Luc a pán Suzuki, každý na pět minut. To tady opravdu nebude jednoduché během pěti minut odpovědět na více než 10 minut, 10 minutový úsek otázek, ale budu se snažit. Za prvé, pokud jde o investice. Jednání o ochraně investic nadále běží a my vítáme podporu, se kterou se tedy tato jednání setkala. Dobře, tak já tedy odpovím ve francouzštině. Pokud jde o Non. Euh, je rappelle que euh, l'objectif euh, takže jednání k investiční dohodě běží nezávisle. Jde především tedy o založení toho multilaterálního investičního eh, soudního dvora, který by tedy měl být multilaterální a řešit různé případy sporů mezi členskými státy a investory. Chceme, aby to bylo multilaterální, a právě ta multilateralizace by měla tedy přispět k tomu, že vlastně vše bude platit pro všechny stejně. Nevím, jak se k tomu staví Japonsko, ale Evropská unie nemůže nyní uzavírat eh, žádné dohody, které by neobsahovaly tuto, toto ustanovení o řešení sporů. To by mělo být jasné. Pokud jde o datové toky, před, předpokládáme, že tedy ustanovení o přeskumu obsahuje tedy vlastně i nový přístup k ke kontrole datových toků. Uh, uh, uh, já vím tedy, že to ještě musí být projednáno s Japonskem, ale tento nový přístup již byl předmětem jednání u dohod s Indonésií a Chile. A samozřejmě to tedy závisí i na tom, jak poběží jednání v případě těchto dohod. Pokud je o otázku, zdali tato dohoda eh, je tedy vlastně, hm, přináší další hodnotu nad rámec CETA, tak musím říct, že každé jednání tedy má své charakteristiky. Evropská unie dodržuje určitý postup, A držíme se tedy toho nového přístupu v rámci akčního plánu o 15 bodech. A pokud jde o TSD a Japonsko, tady tady vidíme ten plusový přínos ve, eh, ve srovnání s CETA, protože naše dohoda má ustanovení o ochraně životního prostředí a odkazuje také na závěry pařížské konference, což v dohodě CETA chybí, i když i tam se to možná jednoho dne ocitne. A pokud jde o umluvu ILO, tady tedy to stanovisko Evropské unie je dobře známé. A obvykle bývá jasné, že tato kapitola Eh, tedy eh, vlastně předpokládá, že nejprve tedy i náš protějšek ratifikuje příslušnou úmluvu ILO. A tady k tomu by asi více mohl říct můj japonský kolega. No, nyní opět francouzsky. Pokud je tedy o problematiku těch různých eh, přechodných období, na jejich různé délky u různých typu produktů. V některých limitovaných případech, jako například tam, kde jde o zemědělské produkty, může být to přechodné období až 15 leté. Sedmleté, sedmileté období platí u automobilů a to je prostě jaksi charakteristikou této smlouvy. Třicet procent tedy japonského dovozu do Evropské unie je osvobozeno od celní povinnosti a v tomto odvětví to ale platí o 70% zboží, které proudí do Japonska, takže je třeba to vnímat uceleně. A také je tedy třeba, aby tato dohoda měla vyvážený dopad na obchody, na obchodování jako takové. A aby tedy oběma stranám dohodly, dohody přispěla k hospodářskému růstu. Jako všechny dohody které dojednáváme, jsme se snažili o to, aby byla vyvážená. A nyní otázka k problematice čendru. Tady máme tedy takový pilotní projekt, tedy v tom smyslu, že jsme tento koncept zkusili vložit do naší dohody s Chile a pak uvidíme, jak tedy Eh, to bude fungovat a zdali eh, tady bychom to vkládali i do dalších dohod. A tím jsem, myslím, odpověděl na většinu otázek. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím vyhnout těm otázkám, na které už odpověděl pan Demarty, ale téma investic, Eh, toho se týkalo vícero otázek. Naše pozice týkající se ochrany investorů a zvláště ten mechanismus ISDS, tak, eh, nebo řešení sporů, tak eh, si jasně uvědomujeme, že EU by nepřijala dohodu, kterou by obsahovala právě prvky ISDS, takže se od ní musíme posunout někam jinam a usilujeme o to zde dojít nějaké rozumné dohody. ICS eh, nejsme plně proti, ale co chceme primárně diskutovat a vyjednávat s EU, že tam, kde vidíme nedostatky v tomto systému, tak eh, zjistit, jak bychom mohli systém zlepšit tak, aby lépe reagoval na některé naše obavy. Mm, jistě u multilaterálních dohod. Když potom eh, hromadíte vlastně bilaterální dohody, tak ty náklady na ně jsou nesmírně důležité, takže multilaterální dohody jsou ekonomicky výhodnější, takže my je plně nevylučujeme, ale uvidíme. Co se týče datových toků, tak eh, nejprve jsme rozhodovali o tom, zda v té otázce revize adekvátnosti a ochrany e, soukromí a osobních údajů, tak e, to nyní analyzujeme a už jsme téměř u konce těch analýz, kde tedy můžeme lépe pochopit e, tu druhou stranu a ty prvky lépe promítnout. Budeme pokračovat v jednání tak, abychom zde došli dobré rovnováhy a domluvili se na právně závazných formulací. Pak zde zazněla otázka týkající se radioaktivity a Fukushimy, ale zrovna jsem přepínal tlumočení, takže mi možná něco uniklo. A nepochopil jsem možná otázku jako celek, ale chci říci, že Eh, produkty, které pochází z eh, prefektury Fukushima na eh, japonský trh, jsou pod tou úrovní radioaktivity, která je mezinárodně schválená pro takovéto produkty a mě tedy o žádných produktech, které by šly nad tento rámec. Potom téma Brexitu. Jistě, to je nesmírně důležité téma protože nyní máme zde vlastně nejintenzivnější přítomnost japonského průmyslu e, v rámci EU právě ve Spojeném království. Takže ať už se během jednání stane cokoliv, tak e, doufáme, že zde vše bude probíhat e, hladce, že jednání budou probíhat hladce a my během Brexitu a toho přechodného období prostě převezmeme to, co se mezi tím dojednalo s EU a v tom mezičase se nám podaří vyjednat separátní dohody se Spojeným království, která doufáme bude velmi podobná té dohodě, kterou jsme dojednali s EU a bude mít možná na některých místech eh, nějaké ještě větší přínosy. A také bychom uvítali určité prohloubení eh, možnosti přístupu na trh, ale je možná, že to také situaci trochu zkomplikuje, takže uvidíme. Potom umluva, mezina, umluvy Mezinárodní organizace práce, umluva 105 a 111. Ta umluva o diskriminaci. Úplně si uvědomujeme ty závazky, příslušných eh, kapitolách týkající se zlepšení ochrany pracovníků. A již jsme toto problematiky eh, řešili eh, naší zemi, ale samozřejmě budeme nadále prohlubovat naší analýzu z toho, jak naše stávající legislativa zohledňuje potřebu ratifikace těchto dohod. Eh, také analyzujeme situaci v ostatních zemích a snažíme se zde tedy pokročit co nejrychleji ku předu. Zda Japonsko zaplatilo za lepší obchodní přístup k EU. Ono, toto je dohoda, která má reciproční charakter. Takže my jsme také otevřeli náš trh v oblasti některých citlivých produktů a výměnou za to jsme dostali určitý přístup na evropské trhy. Ale nevnímáme to tak, že bychom si nějak zaplatili to, o co jsme usilovali. Další otevírání trhů, ano, Eh, z krátkodobého, střednědobého hlediska se to dotkne některých eh, výrobců, a, ale také to zvýší jejich eh, kompetence, lépe to skonsoliduje v oblasti jejich aktivit. A to je prostě ekonomický rozvoj, kterému se nějak nelze vyhnout. Malé a střední podniky. Ano, existuje kapitola týkajících malých a středních podniků, která lépe vysvětluje dopady této dohody na malé a střední podniky. Jeden z velkých eh, témat pro malé a střední eh, podniky je otázka přístupu na trh a jejich možnosti. Oni často nejsou součástí mezinárodních sítí, nemají příslušné informace, neví, kde je čerpat. A Evropská komise a Japonsko zde podpoří malé a střední podniky tak, aby se snáze dostali k relevantním informacím, které se týkají jejich konkrétních zájmů. A, vláda zde poskytne zdroje, které pomohou poskytování těchto informací právě v rámci implementace naší dohody. Jaderná energetika závazek Japonska z pařížské dohody zní, že do roku 2030 bude energetický mix nastaven tak, že z nějakých 20 až 22 budeme závislí na jaderných zdrojích a nějakých 22 až 24% bude pocházet z, energetic, z obnovitelných energetických zdrojů. Domníváme se nadále, že jaderná energetika je důležitým základním zdrojem naší energetiky, ale jak jste eh, viděli, tak eh, otevírání nových jaderných elektráren jde velice pomalu, protože zde opravdu eh, výrazně dbáme na bezpečnost a příslušné operace. Doufám, že se mi podařilo pokrýt všechny vaše otázky. Děkuji. Děkuji, pane Suzuki, a doufám, že budeme mít větší štěstí s vašimi vyjednavacími partnery v Británii, protože včera rezignoval eh, ministr pro Brexit a nyní odstoupil britský ministr zahraničí eh, před chvílí, takže vlastně nikdo pořádně neví, eh, kdo s vámi bude jednat, když teď pan Boris Johnson odstoupil? Pane předsedo, abychom omezili nezákonnou těžbu dřeva, my jsme právě zavedli předpisy, které vyžadují, aby naši výrobci, ať už jsou to dodavatelé nebo spotřebitelé dřevěných produktů, aby se registrovali a aby ohlásili vládě, jestli si ověřili že to, co prodávají a nebo kupují, pochází ze zákonné těžby. Ano, já chci potvrdit o té těžby dřeva, že otázka legální těžby a tak dále se bude stavovat na veškerý obchod. Ale chci to ještě upřesnit. Nechci vyvolávat dojem, že komise není schopná zodpovědět všechny ústní nebo písemné otázky písemné otázce by se chtěl ještě vrátil k tomu, co bylo řečeno. Takže na vaši otázku jste dostali odpověď před měsícem a je to na otevřené stránce eh, Evropského parlamentu od dubna a ta vaše ústní otázka byla zodpovězena v květnu. Děkuji. Takže o tom není žádná diskuze. Děkuji. Děkuji vám oběma. A nyní přejdeme k druhé části Budeme tady mít pět odborníků z nejrůznějších stran, z nejrůznějších oblastí, kteří nás seznámí s tím, v čem spočívají hlavní body této dohody. A jak jsem zmínil, bude jich tedy pět. A já dám každému na pět minut slovo. Prvním z nich je pan paní Luisa Santos, je to ředitelka pro mezinárodní vztahy v organizaci Business Europe. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. A ještě jednou děkuji za pozvání. Toto je vítaná debata ve velice zajímavé chvíli pro obchod. Skutečně je to tak, že možná vstupujeme do nové éry obchodních vztahů. O to důležitější to je, protože my jako podnikatelé čelíme důsledkům uzavírání trhů a také toho, že se někdo rozhoduje uvést nebo zavést tarify jednostranně, bez diskuzí a bez otevírání druhů. Takže rozhodně jsme e, v situaci, kdy potřebujeme nové tržní příležitosti. I na těch trzích, kde už působíme, jako je Japonsko, musíme otevírat nové příležitosti pro naše podniky, jak malé, tak velké. Dá nám tato dohoda tyto nové příležitosti? Já myslím, že dnes mluvíme o tom, co očekáváme, o tom, jaký je potenciál takové dohody. Ale rozhodně bude záležet na nás, na všech, abychom zajistili, že za prvé hospodářské subjekty budou o této dohodě vědět, jak v EU, tak v Japonsku. A dále je třeba zajistit, že využijí tuto dohodu. Znamená to, že se všichni musíme věnovat i tomu, že budeme dobře komunikovat o této dohodě a že v průběhu implementace dohody zajistíme, že potenciální přínosy, o kterých mluvíme dnes, budou naplněny. Že to nastane v praxi. Já myslím, že to je první věc, kterou bych chtěla říct. K tomu potenciálu a já myslím, že u této dohody s Japonskem je nejdůležitější, protože samozřejmě tarify na obou stranách jsou dost nízké, i když v některých případech byly výkyvy. Já myslím, že Japonsko se vždycky stěžuje na automobily. V EU jsme měli vysoké tarify na spotřebitelské zboží, jako boty, oděvy, anebo zemědělské produkty. Já tady myslím, že i to snižování tarifů přinese výhody, ale hlavní výhody budou v takových oblastech, jako jsou veřejné zakázky – už jste zmínil tu doložku o, o operační o provozní bezpečnosti, ale to je oblast, kde nejenom u dopravy nebo železnic, ale i v jiných sektorech eh, zjistíme, že se nám otevírá japonský trh. Stále více měst otevře svůj trh evropským podnikům. Dále u netarifních překážek. To je rozhodně jedna z hlavních oblastí. Společně s japonskými kolegy jsme se tomu snažili na pomoc. Za prvé, pokud jde o to, že se stanoví počty netarifních překážek, možná si vzpomínáte, že na začátku vyjednávání jsme měli dlouhý seznam netarifních překážek. A ty seznamy byly podmínkou zahájení vyjednávání. Takže to, že Japonsko reagovalo pozitivně a vyřešilo většinu netarifních překážek, byla důležitá věc, aby se zajistilo, že ta dohoda bude podepsána. Nicméně musí se na tom dál pracovat. To není otázka volby v oblasti veřejné politiky. Každý bude tyto věci využívat, ale musíme zajistit, že za dva roky, za tři roky se neocitneme ve stejné situaci jako předtím, než jsme vyjednávání zahájili. Takže rozhodně, pokud jde o klíčové důležité sektory, automobily, chemikálie, zdravotnické prostředky, ale i další oblasti, jako je třeba oblast digitální, informatika, je klíčové, abychom zachovali eh, míru tržní liberalizace, které jsme dosáhli. Podniky budou důležité, ale i ostatní aktéři, občanská společnost, odbory. I na nich bude záležet, abychom zajistili, že se nastane všechno, co jsme si vybojovali při vyjednávání. Bude to také prospěšné pro malé a střední podniky. Už jsme eh, slyšeli nebo zmiňovali služby. Já myslím, že, a o tom mluvil také europoslanec, který odešel, i v této oblasti, která se týká převodu podniků a toho, že podniky musí přesunovat lidi, aby mohli investovat, já myslím, že i v tomto ohledu je důležitá tato dohoda mezi EU a Japonskem. A další věc, která je důležitá pro malé a střední podniky a o které už jsem mluvilo, je otázka eh, zemědělství a potravin. To nebudu rozvádět, Pekot to jistě ještě zmíní, ale to, že Japonsko uznalo celou řadu důležitých zeměpisných označení na straně EU a i my na straně Japonska, toto nám otevře také nové příležitosti pro malé a střední podniky. Samostatná kapitola není zárukou toho, že z toho budou mít prospěch malé a střední podniky, ale je to důležité, protože pokud se nám podaří zajistit kontaktní místo a webové stránky, kde malé a střední podniky dostanou informace o dohodě, pomůže nám to. A poslední věc, my to vidíme jako velice pozitivní dohodu. Ale teď se musíme postarat o to, aby se realizovala a v průběhu implementace se z těchto potenciální výhod stane realita, která eh, přinese prospěch našim podnikům a samozřejmě také spotřebitelům. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A teď přejdeme na japonskou stranu a vyslechneme si pana Shimizu. Z Keidanrenu, Japonské podnikatelské federace. Prosím, mnohokrát děkuji. Já se jmenuji Akira Shimizu a jsem předsedou podvýboru plánování a koordinaci výboru pro Evropu. Pane Langu, předsedo výboru pro mezinárodní obchod, pane Pedro Silva Pereira, poslanče Evropského parlamentu a stálý zpravodaj pro Japonsko ve výboru pro mezinárodní obchod, pane Petr, Petře Ješku, předsedo Evropské parlamentní delegace pro Japonsko, vážení členové výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu, Děkuji vám za tuto příležitost promluvit dnes o významu dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Od roku 2007 se Kei Danren aktivně zasazuje o dohodu o hospodářském partnerství mezi naší zemí a EU. Vychází to hlavně z toho, že jsme pocitovali, že Japonsko zaostává za svými konkurenty na trhu v Evropské unii. Ale teď mě velice těší, že mohu říct, že vyjednaná dohoda, která spolu spojuje nebo v sobě spojuje moudrost obou stran, se vyznačuje vysokými standardy, vyvážeností a progresivností. Jsem přesvědčený o tom, že tato obchodní dohoda nejenom dosáhne rovných podmínek, ale přinese také pracovní místa a růst oběma ekonomikám. Náš národ a Evropské, Evropská unie jsou partneři, které spojují společné zásadní hodnoty, jako je svoboda, demokracie, právní řád a tržní ekonomiky. A také respekt pro lidská práva. A tyto sdílené hodnoty také představují základ obchodní dohody. Pravidla, která nastavují nejvyšší možné standardy pro všechno, od ochrany životního prostředí po ochranu pracovních sil a sociálně-ekonomický rozvoj, rozhodně přispějí k rozvoji ekonomiky Japonska i Evropské unie. Očekává se také, že hodnoty, ze kterých vychází tato dohoda, pomohou zdravé hospodářské soutěži a úzké spolupráci ekonomikách i mimo ty naše, včetně nově vznikajících ekonomik. Dále musím rozhodně zdůraznit, jak je důležité, že Japonsko a Evropská unie, které společně představují 30 světové HDP a 40 globálního obchodu, dospěly k, ke komplexní úrovně na vyso- dohodě o obchodu na vysoké úrovni v době, kde je na vzestupu antiglobalizace a protekcionismus. Tato dohoda vysílá důrazný signál celému světu, že nám záleží na tom, abychom si zachovali a dále rozvíjeli globální ekonomický řád, který bude otevřený, svobodný a založený na pravidlech. Kejdenren rovněž vítá příležitost spustit procesy a procedury pro spolupráci v oblasti právních předpisů na základě EPA. Od roku 2012 Kejdan Ren ve spolupráci s organizací Business Europe, již zástupky paní Santos mluvila před chvílí, uspořádal každoroční setkání jednotlivých odvětví mezi japonským a evropským průmyslem, abychom pokročili dál v oblasti spolupráce. Tento dialog je zaměřen na snižování necelních opatření a na harmonizaci regulačních pravidel a postupů a také na podporu vzájemného uznávání standardů a předpisů a dalších regulatorních iniciativ v takových sektorech, jako je farmaceutika, zdravotnické prostředky a automobily. Klíčovým principem při prosazování regulatorní spolupráce je snaha vytvořit bezproblémové podnikatelské prostředí, minimalizací více nákladů a dalších negativních účinků pro obchod a investice, které vyplývají z odlišných regulatorních požadavků, přičemž každá strana má právo regulovat legitimní eh, cíle veřejné politiky, jako je ochrana životního prostředí, bezpečnost a lidská práva. Celkovým cílem takových přístupů je zajistit, že prospěch z obchodu a z investic poplyne pro všechny současně. Dalším významným aspektem regulační spolupráce podle EPA je to, že nabízí model pro utváření mezinárodních pravidel anebo globální eh, hospodářský řád. A ty odpovídají také novým technologiím a novým obchodním paradigmatům. V této oblasti hraje Japonsko a Evropská unie potenciálně obrovskou roli, Můžeme podpořit přijetí této dohody a těchto obchodních pravidel i v ostatních ekonomikách. Iniciativy v oblasti regulatorní spolupráce jsou také základem pro diskuze s největšími mocnostmi, které si jednotlivé věci řeší často sami. Souhrnem se dá říct, že tato dohoda představuje skvělou příležitost, abychom povznesli vztahy, hospodářské vztahy mezi Japonskem a EU ještě na vyšší úroveň a my se rozhodně těšíme na včasný podpis, ratifikaci a implementaci dohody. Mnohokrát vám děkuji. Mnohokrát děkuji. A dalším odborníkem je pan Pesonen, generální tajemník organizace COPA Kogeka za stranu zemědělství. Prosím. Chairman. Pane předsedo, děkuji. Děkuji za tuto příležitost hovořit jménem evropských zemědělců k této dohodě. Mohu se pouze připojit k tomu, co řekl hlavně vyjednávač za japonskou stranu, když upozornil na to, že tato dohoda představuje novou éru, nové normy v tom, jak jsou dojednávány obchodní dohody a já doufám, že tedy i implementace této dohody se podnese v duchu stejné ambicioznosti, i když o tom dnes nechci hovořit. My podporujeme dohody o volném obchodu, které jdou do hloubky a jsou komplexní a dohoda s Japonskem představuje právě takovýto typ dohody, nejrozsáhlejší dohodu, kterou kdy Evropská unie dohodla. Japonsko je rozvinutou ekonomikou a místní trh má velkou kupní sílu. Přesto si myslíme, že i Japonsku může tato dohoda nabídnout růstový potenciál, podobně jak tomu, jak jej nabízí i našim vývozcům. Ve spolupráci s Foodring Europe a jednotlivými odvětvovými združeními vývozců zemědělských produktů vítáme závazek postupně přejít na progresivnější pravidla, která povedou k liberalizaci obchodu a větší míře vzájemné výhodnosti. Evropští a japonští zemědělci hrají zásadní úlohu, společenskou úlohu a tato dohoda umožní zlepšit obchodní vztahy mezi regiony, které se tradičně opírají o zemědělský základ. Zemědělci totiž nejenom produkují potroviny, ale také pomáhají hospodařit s přírodním bohatstvím, jako je půda, voda a tak dále. My vítáme skutečnost, že naši japonští odborářští kolegové společně s námi založili před několika lety asociaci pro pracovníky v zemědělství a z této pozice jsme také přidali připomínky k této dohodě a já chci říci, že si v tomto ohledu práce našich japonských kolegů velmi vážím. Také už jsem řekl, že kromě velkých hráčů, velkých podniků a jejich úlohy, bychom neměli zapomínat také na úlohu malých a středních podniků. To je něco, co má i svůj strategický rozměr, na to bychom neměli zapomínat. Tato dohoda k sobě váže vysoká očekávání, ať už jde o odstranění netarifních překážek obchodu nebo snižování celních tarifů, což vytvoří, doufejme, významné možnost, další možnosti pro evropské vývozce agriproduktů, především pokud jde o olivy, víno, mléčné výrobky, hovězí a podobně. Tato dohoda představuje vyváženost e, evropských ofenzivních zájmů a japonských protekcionářských snah u senzitivních produktů. My však chceme do Japonska vyvážet především produkty, které nekonkurují místní produkci. Například tedy e, síry jsou do Japonska až míře 95% dovážené a to platí i o dalších mléčných výrobcích. A vítáme také skutečnost, že některé produkty bude možné vyvážet eh, bez celních tarifů. Eh, celkem tedy jde o 127 milionů potenciálních eh, spotřebitelů v Japonsku, přičemž tedy Japonsko samo vyrábí pouze 40 potřebné zemědělské produkce a to tedy znamená, že Japonsko je pro Evropskou unii a její agrisektor pěti, pět, pátým největším obchodním partnerem. Nyní však objem obchodu v zemědělských produktech eh, tedy je zhruba 700 milionů, v minulosti to bylo pouze zhruba 329 a my vidíme další příležitost eh, pro rozvoj a zároveň i pro vývoz některých japonských produktů do Evropy, například pokud jde o hovězí z dobytka Kobe. To je tedy velká příležitost pro vývoz, ale neříkejte to našim farmářům, prosím. Je také třeba, abychom pracovali na bezpečnosti potravin, jejich vysledovatelnosti, na fitosanitárních opatřeních, pohodě zvířat a ochraně životního prostředí. Proto vítáme, že tato dohoda má i svoji podkapit- podkapitolu o lékařských záležitostech. Nicméně, Nadále apelujeme na obě strany, aby spolupracovali na uznávání, vzájemném uznávání dohod o, regionalizaci, které byly uzavřeny na půdě VTO. Pro agriprodukci je to velice důležité. Tento výsledek je také povzbudivý z pohledu dalších dohod, kde Evropská unie musí dohodnat lepší podmínky tak, aby a tedy podmínky pro zemědělce z různých oblastí byly stejné. Také vítáme vysokou míru ochrany u produktů eh, s chráněným označením původu, ať už to je to tyrolský špek, polská vodka, sír Rockford a pod, jirská whisky a podobně. A také to, že 28 evropských aditiv, která jsou užívána při výrobě vína, eh, jsou tedy obsahem této dohody. Myslíme si, že tedy eh, vlastně podobná ustanovení o regionální produkci by měla být eh, zpětně přidána i dohod s Indonésií a Vietnamem. A teď doufáme, že dojde k rychlé ratifikaci této dohody. A konečně chci říci, že v období velké nejistoty pro evropské zemědělce bychom uvítali co nejrychlejší ratifikaci této dohody. A proto jsem přesvědčen, že dohoda mezi Japonskem a Evropskou unii bude příznivá nejenom pro agriprodukci, ale také posílí spolupráci zemědělských komunit na obou stranách oceánu a bude významným příspěvkem e, k tomu, aby e, spotřebitelé e, dostávali potraviny, které jsou bezpečné a vyráběné podle striktních norem. Děkuji. Myslím si, že také saké je zajímavý produkt, nejenom whisky. Aha. Nyní eh, se konference japonských odborových organizací promluví pan Kavačin. Dobrý den, děkuji. Já jsem Shiro Kawashima a děkuji všem, zvláště řečníkům, kteří sedí v čele, že vyjádřili svoji soustrast obětem přírodní katastrofy v Japonsku. Organizace JTUC Rengo je japonská národní odborová centrála a usiluje o ochranu pracovních míst a pracovních podmínek všech pracovníků. A E, tvoří hnutí, které usiluje o realizaci e, udržitelné inkluzivní společnosti. E, my uznáváme význam vytváření ekonomického rámce spolupráce mezi Japonskem a EU, což jsou významní obchodní partneři. A povede to k udržitelnému dalšímu rozvoji japonské ekonomiky i vzniku udržitelných pracovních míst. Navíc dochází k zestupu protekcionismu v mezinárodním prostoru a proto uzavření dohody EPA mezi EU a Japonskem eh, spolu reprezentují nějaký 30 globálního HDP, má nesmírný význam pro eh, volný obchod. My jsme výrazně požadovali to, aby eh, vláda usilovala o transparentní vyjednávání, hájila práva pracovníků a udržovala eh, domácí bezpečnostní eh, standardy, přičemž jsme vydávali společná stanoviska ve spolupráci s Evropskou odborovou eh, konferencí ETUK a také prováděli přímý vládní lobbying. V stávající EPA existuje kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji a e, to bedlivě sledujeme. Potom je zde také význam e, transparentnosti a zapojení e, sociálních partnerů do vyjednávání po kterých jsme volali a obě organizace AJ tak se eh, bojí toho, že se nepodaří eh, vymáhat příslušná opatření, tak jak jsme to požadovali. A potom existuje těch osm základních umluv Mezinárodní organizace práce, ale Japonsko zatím ještě eh, neratifikovala dvě umluvu 105 o zrušení nucené práce a umluvu 111 týkající se diskriminace. Vyzýváme k tomu, byla eh, i hned zjednána náprava, aby obě strany této dohody implementovaly aktuální právní standardy v oblasti práce. ATUK a JTUK Rengo budou nadále monitorovat dohodu a naléhat na Evropskou komisi, členské státy EU i japonskou vládu, aby se postarali o to, že EPA bude zajišťovat práva pracovníků a jejich ochranu. To je naše společné stanovisko. JTUC Rengo usiluje o to, aby obchodní dohoda EU-Japonsko zlepšila kvalitu života a garantovala důstojné pracovní podmínky v Japonsku i EU. Budeme úzce spolupracovat nadále s ETUC a konzultovat e, vlády a politické strany a upozorňovat na tuto problematiku. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Lea Ofred. Děkuji, ano, naše organizace Bius je organizace spotřebitelů a zastupujeme 43 organizací z 32 zemí a také se výrazně zapojeme do obchodních záležitostí, protože obchodní dohody mohou mít dopady na spotřebitele, pozitivní i negativní. Naše pozice je následující. V principu podporujeme volný trh a obchodní dohody, pokud jsou přínosné pro spotřebitele a také znamenají maximální stupeň ochrany spotřebitelů a je tu tedy ta otázka, co v té dohodě je pro občany a pro obchodníky, protože to chceme sdělit našim členům v souvislosti s určitou specifickou obchodní dohodou. Co v té dohodě je eh, z hlediska spotřebitelů. A v eh, této dohodě EU-Japonsko toho pro spotřebitele moc není, což nás poněkud zklamalo. Já vám to blíže vysvětlím, proč. Eh, náš eh, protějšek z eh, Unie spotřebitelů Japonsku jsme vypracovali takový kontrolní seznam záležitostí, které jsou důležité, co by mohlo být v takové obchodní dohodě přínosné pro spotřebitele v EU i v Japonsku. A když se podíváme na to, jak konkrétně vypadá dohoda a promítneme do toho náš kontrolní seznam, je tam řada pozitiv, ale i řada otazníků. A potom jsou zde i určité části, které lze označit jako zklamání. První věc, kterou jsme chtěli vidět v té dohodě, byla otázka, jak se mohou spotřebitelé lépe posunout do centra té dohody. A jsou zde určité pozitivní prvky, například poprvé se zde eh, hovoří o tématech informací nebo poplacích za telekom, za roaming, potom také Eh, různé prvky posilující důvěru spotřebitelů tam jsou, ale je to formulováno dosti vágně a není to náležitě skoordinované napříč kapitolami dohody. Takže bychom byli rádi, kdyby se zde zašlo ještě dále a bylo by asi docela smysluplné, kdyby spotřebitelé měli přímo vymezené místo v takové dohodě například formou specifické kapitoly týkající se spotřebitelů, stejně jako malých a středních eh, podniků, než bychom to navrhovali konkrétně pro tuto dohodu, ale bude-li nějaká nová dohoda, určitě to stojí za zvážení. A potom také, aby zde byly nějaké hmatatelné pozitivní dopady pro spotřebitele i ochranu spotřebitele, potom volal opakovaně tento výbor, to bychom tam uvítali. Potom eh, komise eh, píše, že měl, měly by se zlevnit určité produkty, ale zatím měly by se je velký otazník, protože vlastně nemáme žádný doklad o tom, že by snížení cel eh, by znamenalo přímé snížení cen pro koncové spotřebitele. My víme, že komise se touto tematikou zabývá a vážíme si toho, ale je třeba opravdu se na to podívat hlouběji, protože formulace mělo by se není dostatečná ve vztahu ke spotřebitelům. A co se týče takových těch mantinelů našich požadavků, mm, chceme, aby tato dohoda Eh, ochránila eh, oblast ochrany spotřebitele před eh, útoky zahraničních investorů. Takže je zde otázka vazby obchodní a investiční dohody, ale pokud v investiční dohodě bude systém těch investičních soudů, které mm, neumožní určité kroky, tak to by nebylo pro nás přijatelné. A pane Suzuki, vy jste se ptal, jaké zde by bylo možné zlepšení v in- oblasti investičních dohod, například v TPP. Tam máme určité prvky, které bychom mohli promítnout i zde, například v oblasti tabáku. Potom datové toky, to pro nás také bylo důležité, nepřekročitelné téma, že třeba zde zajistit eh, ochranu práv spotřebitelů. Hoří se zde o eh, tom adequacy decision, to by byl správný, dobrý eh, krok. Nemáme zde revizní doložku, no takže uvidíme, jak to celé bude, máme u toho velký otazník. Zároveň nás velice těší, že komise eh, se velice pozitivně staví k problematice datových toků v té obchodní dohodě díky také spolupráci s Evropským parlamentem, ale je zde otázka, zda se to slovo od slova dostane do té dohody s Japonskem v příštích třech letech nebo ne. Takže uvidíme, až potom budeme moci říci jasné stanovisko k té dohodě. Abych to tedy schrnula. Co se týče přínosů, nejsou zde úplně jasné přínosy pro spotřebitele a nevidíme zde, že by se nějak změnil ten přístup v tom smyslu, že by se dohoda více zabývala spotřebitele. Nevidíme zde ani velké hrozby zatím, ale záleží o tom, jak se e, bude pojímat ta otázka řešení investičních e, sporů a datových toků. Ale nemůžeme tedy nějak silně podpořit tuto dohodu, a doufám, že za několik let to budeme moci učinit, říct si, že podporujeme třeba eh, obchodní dohodu s Novým Zélandem nebo Austrálií, která se více věnuje spotřebitelům. Děkuji a nyní máme pět minut na precizně formulované otázky. Máte někdo precizně formulovanou otázku na naše odborníky? Ano, já mám jednu přesně formulovanou otázku. Jsme si vědomi toho, že se snažíte dosáhnout ratifikace ví i v Japonsku. A je to otázka na Rengo. Vidíte nějakou známku toho, že by k něčemu mohlo dojít v blízké budoucnosti? Především pokud je o diskriminaci, úmluvu o diskriminaci. A druhá otázka se týká regulatorní spolupráce. To je na ostatní hosty. Jaká jsou vaše očekávání a jaké máte obavy pokud je o to, jak by taková spolupráce mohla fungovat při implementaci dohody. Mnohokrát děkuji. Nevidím žádné další žádosti. Pan Buchner? Jen krátce. První otázka také eh, k té spolupráci v oblasti regulatorních úprav. Je to opravdu ten vhodný rámec na to, abychom eh, se pokusili řešit tak obrovský problém. Není eh, totiž nebezpečí toho, eh, že by došlo k rozmělnění toho legislativního rámce, podle kterého nyní funguje naše hospodářství. A připustili bychom úpravy, které nejsou pro naše obyvatelstvo tak výhodný, výhodné. Já bych tady tedy především rád upozornil na důležitost prevence a s tím souvisí určité skandály, jak všichni víme. A konečně, pokud jde o datové toky a ustanovení o přeskumu, bude to mít nějaký dopad na současnou verzi nařízení o ochraně dat? Bude třeba provádět nějaké změny? Takže tři hlavní oblasti a k těm odpovědím možná nejprve pan Kavačima z Renga prosím. Já myslím, že jde o to, jestli jsou nějaké známky toho, že ta umluva bude bohužel ne. Renko žádá japonskou vládu, aby ratifikoval dvě úmluvy. Samozřejmě snažíme se o to ve spolupráci s UTC. A jak už říkal pan Suzuki, my bychom chtěli postoupit ku předu co nejdříve. A myslím, že to je v podstatě dobrá věc. Děkuji. K, tě, k té regulatorní spolupráci, kdo na to chce odpovědět? Prosím. My jsme říkali na začátku, že jako podnikatelé tady máme jistou roli, stejně jako ostatní zúčastněné strany. Ale my už jsme na tom dialogu pracovali ještě před dohodou, takže strukturu už máme. Můžeme něco navrhnout. Ale samozřejmě to bude odpovídat rámci, který nám vytváří dohoda, aby se také zajistilo, že ostatní aktéři, i ti, kteří jsou tady přítomní, k tomu také přispějí. Ale my jako podnikatele známe ty sektory, známe technické aspekty, takže na to můžeme pracovat dál – i s jednotlivými federacemi v automobilovém průmyslu, chemickém průmyslu, s farmaceutiky, abychom k tomu přispěli, abychom předložili nějaké konkrétní návrhy. Já bych možná ještě něco dodal. V průběhu šesti let jsme hodně diskutovali i se soukromým sektorem. A na počátku jsme si úplně nerozuměli a byly tady ale určité známky snažit se chránit staré trhy. Ale teď už je to mnohem vyzrálejší diskuze a hodně dobře jsme pokročili, pokud je o vzájemné porozumění. A navíc nám EPA dává jakýsi rámec, abychom tam začlenili nejenom soukromý, ale i veřejný sektor. Takže tento rámec přispěje k tomu, že se vyhneme neočekávaným rizikům. Alespoň já si to myslím. Mnohokrát děkuji. Ano, děkuji. Co se regulatorní spolupráce týče, probíhá pozitivní dialog a je dobrovolný mezi stranou EU a stranou Japonska. My bychom upřednostnili dialog, který by byl mimo rámec hospodářské dohody. Nevidíme eh, hospodářskou dohodu jako to hlavní fórum pro regulatorní spolupráci. Problém s tím, že regulatorní spolupráce řídí obchodní dohoda nebo hospodářská dohoda je takový, že prvním cílem bude liberalizace pracovních sil a ne ochrana spotřebitele. Takže my bychom, nám by se spíš líbilo, kdyby to bylo mimo tuto dohodu, ale ten dobrovolný dialog je také pozitivní a máme v tomto směru velká očekávání, protože snad věci, které vyplynou z toho regulatorního dialogu, budou zavedeny. Vidíme to třeba v případě EU a Kanady a doufám, že v tomto případě to tak bude taky. Mnohokrát děkuji. A možná ta otázka datových toků. Jak to bude, než vstoupí v platnost kapitola o datových tocích. To budou nějaké ty tři roky? Tři roky někde ve vzduchoprázdnu? Nebo jak, jaká je situace? Já myslím, že situace je jasná. Nemáme žádné závazky. Takže to znamená, že sice probíhají datové toky mezi EU a Japonskem a naopak, Věci budou pokračovat jako do posud, a chci připomenout, že ten vzor, který teď máme před sebou a který můžeme využít, můžeme začít využívat už teď i v rámci probíhajícího vyjednávání. A to plně pokrývá GDPR, takže je to všechno naprosto jednoznačné. A pak tam byla ještě jedna otázka. ICI, chci připomenout, že toto právo je plně chráněno. Podniky nemohou napadat evropské předpisy jako takové. A chci připomenout, že tabák i podle dlouhé ISDS tam Filip Morris prohrál s, Austr- s Austrálií a s, Ru- Uruguayí. A ti zřejmě v tomto kole vyhráli. Dobře, děkuji. To byl tedy začátek přeskumu dohody. A já dám na závěr slovo zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Mám dobrou zprávu. Já tady nebudu schrnovat dnešní debatu, nechám to na návrhu usnesení a doporučení, které předložím parlamentu začátkem září. Nicméně toto slyšení potvrzuje, že veřejná debata již začala, Mandáty byly zveřejněny, text je známý. Jsme schopni zorganizovat diskuze, podložené diskuze a bude to významným příspěvkem v našem jednání. Do závěrečného hlasování zbývá 6 měsíců, takže máme čas na to, abychom se pořádně podívali na konečný text a vyslechli si všechny zúčastněné strany. A chci jen doplnit, že tato dohoda není pro tento parlament překvapením. My jsme samozřejmě sledovali vyjednávání, vyjádřili jsme své obavy, ale vyjádřili jsme i podporu. A samozřejmě nyní je naším úkolem analyzovat závěrečný text, konečnou verzi textu, výsledek vyjednávání a to bude naším úkolem pro příští měsíce. Chci kolegům připomenout, že první výměna názorů proběhne koncem srpna. A samozřejmě jako stálý zpravodaj se těším na spolupráci se všemi stínovými zpravodaji a s dalšími kolegy. V příštích měsících ještě jednou děkuji a děkuji také hostům, že mezi nás přišli. Děkuji, takže všichni máte šanci přes léto na pláži pročíst celou dohodu, tak si to užijte, abychom mohli znovu začít v srpnu diskuzí s naším zpravodajem. Mnohokrát děkujeme odborníkům, děkujeme Žánu Lukovi a zejména panu Suzukimu za to, že přijali pozvání. Děkuji a hodně štěstí. So, ladies and gentlemen, please. Dámy a pánové, prosím, uklidněte se. Já nechápu, proč potřebujete odcházet, ale když už potřebujete odcházet, tak prosím potichu. Další bod programu, bod číslo 6, výměna názorů z Helde Hartmann, která pohovoří o takzvaném procesu z Kimberly. Je mi tedy potěšením, eh, že tady eh, s námi je a seznámí nás s pokrokem, kterého se podařilo dosáhnout v rámci postupu z Kimberly. v roce 2018. Kolegové, nezapomínejte na to, že jde o jeden z našich nástrojů zahraniční politiky, který opravdu může mít dopad na zlepšení situace v obchodu s diamanty eh, z oblastí postižených válkou. A proto to představuje pro naši práci velmi důležité téma. A nyní dávám Hilde slovo. Děkuji velice, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji vám za tuto příležitost seznámit vás s tím, jak probíhal proces certifikace v rámci eh, procesu s Kimberly v roce 2018. Tento proces vznikl v roce 2003 ve snaze zamezit těžbě diamantů a, a obchodování s diamanty z oblastí postižených válečným konfliktem. Tento proces má nyní 54 signatářů. Evropská unie je zastoupena na úrovni Evropské komise. Toto schéma se opírá o jedinečnou tripartitní strukturu, která zahrnuje soukromý sektor, organizace občanské společnosti a také jednotlivé vlády. Toto schéma mělo pozitivní dopad, protože se ukazuje, že obchod s diamanty z oblastí postižených válkou. Tyto diamanty tvořily v roce 2015 celkového objemu obchodovaných diamantů. Nyní je to méně než 1 takže to je úspěch. A samozřejmě tady eh, to přispělo také ke zlepšení situace řádných horníků, kteří eh, těží diamanty. Eh, jde tedy o to, aby je netěžili polovojenské bojůvky. Samozřejmě ale je ještě co zlepšovat. Není důvod usnout na, vadří, na Vavřínech. Proces s Kimberly eh, se musí přizpůsobovat měnícím se okolnostem. V roce 2011 společenství tzv. Kimberly Process se poprvé snažilo formulovat určitá etická pravidla pro certifikaty, certifikaci diamantů. Tehdy jsme se však nedohodli. V roce 2016 signatáři Kimberly Process zahájili druhý přeskum a e, ten poběží až do roku 2019. To znamená, že v roce 2018 předsedá tomu e, Kimberly Process právě Evropská unie a ta jde především o reformu tohoto procesu. A proto vítáme všechny snahy modernizovat e, Kimberly Process a zlepšit efektivitu jeho fungování. Evropská unie začala v lednu jako své předsednictví Kimberly Prouse s tím, že vyhlásila krátkodobé cíle. Za prvé aktivní eh, spolupráce, podpory všech eh, signatářů nebo zainteresovaných stran této dohody, to znamená vlád, nevládních organizací a příslušného průmyslového odvětví. Za druhé eh, jsme se rozhodli klást větší důraz na tradiční metody těžby diamantů. A konečně za třetí nám šlo také o reformu programu Kimberley Process. Tento proces přinesl již několik pozitivních výsledků, i když vlastně je teprve ve své polovině. Organizace občanské společnosti se dokázaly dynamicky reorganizovat především tedy pod vedením nevládní organizace s názvem ZELA, ze Zimbabwe a ta tedy velmi pozitivně ovlivnila vývoj v této oblasti. Za druhé, pokud jde o otevřené doly v Libii, Sierra Leone, Nigeru a dalších zemí, tady tedy dochází k lepší, jednak tedy k zlepšení obecně vlády pořádku a zákona, což má pozitivní dopad na hornické komunity a také k větší kontrole vyvážené produkce na hranicích. A konečně, pokud jde o modernizaci celého procesu, my jako Evropská unie jsme přispěli do debaty o tom, že by bylo vhodné založit speciální sekretariát Kimberly Process a konečně také v rámci eh, reformního procesu jsme se soustředili na tady ty klíčové dokumenty a také na postupy, které nám umožní monitorovat hlavní pokyny, technické normy a tak dále, které souvisí s Kimberly Process. Kimberly Process se tedy se zasedá dvakrát ročně v červnu a potom je plenární zasedání na konci roku. V červnu letošního roku jsme se sešli v Antwerpách a tady se nám povedlo v celé řadě oblastí dosáhnout pokroku. Konkrétně jsme měli možnost hovořit o celé škále témat, které souvisí s přeskumem a reformou programu Kimberly Process. Hlavní prioritou členství Evropské unie je právě tedy reforma celého procesu. A v rámci přeskumu těch základních dokumentů, včetně rozsahu působnosti Kimberly Process, jde Evropské unii o to, aby nadále prosazovala metodu společensky zodpovědné těžby a distribuce diamantů a dále posilovala důvěryhodnost procesu certifikace těchto diamantů. Bude však třeba aktualizovat definici toho, co je to konfliktní oblast, a to si vyžaduje konsenzus. A není to úplně jednoduché. Mezi 81 zainteresovanými stranami. Přesto se podařilo dosáhnout určitého pokroku a samozřejmě je také důležité, abychom v, této, v těchto snahách měli podporu těžařské komunity. Hodláme věnovat zvláštní pozornost eh, tedy meziregionální spolupráci a s důrazem kladeným na povrchovou těžbu diamantů a tradiční, tradiční metody těžby diamantů a chceme také tedy prohlubovat pocit, zodpovědno, pocit zodpovědnosti za tuto těžbu a dialog o procesu. Abychom umožnili jednotlivým těžarským komunitám spolu konzultovat, organizujeme konferenci na téma povrchové, tedy povrchová těžba diamantů vymýváním, která se odehraje v září v Lusace. Plenární zasedání v roce 2018 se mezi 12. a 16. listopadem bude konat v Bruselu za účasti vysoké zástupkyně Evropské unie paní Frederiky Mogarini, která bude mít úvodní projev. Pracovní skupiny v rámci tohoto plenárního zasedání se zaměří na reformu, přeskum, přesnost statistik o těžbě a také tedy na srovnávání toho, jak je tento postup implementován v jednotlivých zemích. Naše snahy, eh, které vyvíjíme v rámci Kimberly Process, jsou nedílnou součástí celkových snah prosadit v Africe myšlenku trvale udržitelného rozvoje a postupně zmenšovat vliv, který mají polovojenské bojůvky a militantní organizace. Čili to je vše z mojí strany a nyní jsem připravena odpovědět na vaše otázky a připomínky. Děkuji. Ano, je to tedy nedílnou součástí našich politik, v rámci kterých se snažíme prosazovat určité hodnoty. a proto je tento nástroj také používán. Heidi, děkuji. Děkuji, děkuji paní Hardeman za tuto zprávu o současné situaci nyní, kdy tedy Evropská unie předsedá Kimberley Process. Já se chci zmínit o aspektu, který vy jste nezmínila jde o nařízení rady, které v tuto chvíli platí a které vlastně ze hry úplně vylučuje Evropský parlament. Samozřejmě je to tedy interní záležitost Evropské unie, ale já se chci zeptat, jestli plánujete nějaký přeskum toho, jak probíhá proces rozhodování. tak, aby Evropský parlament byl zahrnut do tohoto procesu rozhodování. Také jsem slyšela velice slibné novinky k tomu, jak Evropská unie nyní se snaží rozšířit rozsah působnosti tohoto procesu tím, v tom smyslu, že chce, aby byl nedílnou součástí snahy prosadit myšlenku trvale udržitelného rozvoje a dodržování lidských práv. A i když tedy si to vyžádá revizi definice toho, co je to ozbrojený konflikt, stejně to vlastně představuje významný krok kupředu a já vám za to chci poděkovat. Také jste tedy zmínila, že vlastně postoj těžarské komunity k této záležitosti je zásadní a mě by zajímalo, jestli je tady ještě něco, co by se dalo udělat ze strany Evropské unie, co byste chtěli propagovat během svého předsednictví. A pokud jde o ustanovení o přeskumu v případném nařízení, pokud se tedy rozhodneme použít právě cestu nařízení, bylo by řešením. Samozřejmě toto nařízení už je 16 let staré a bylo upravováno jen minimálně. Mohli byste tedy říci, že během této doby se jak si vyvíjel koncept obezřetnosti a proto je třeba odpovídajícím způsobem aktualizovat i toto nařízení. Například pokud jde o nově formulované požadavky na due diligence v rámci tedy na a příslušnou obezřetnost v rámci tohoto procesu. A konečně nevládní organizace. Vy jste zmínila, že vedoucí úlohu organizace Zela ze Zimbabwe, ale je Není náhodou pravda, že některé nevládní organizace mezi tím ztratily trpělivost a, a ukončily své členství v tomto procesu a konečně v nařízení se ne, neříká nic k tranzitu a bylo by možné, že by Příslušné orgány členských států přeskoumávaly zásilky diamantů, které jsou v tranzitu, v případě, že by vzniklo podezření, že tyto diamanty nejsou v souladu eh, s Kimberly Process. No, není pan Winkler. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové, děkuji za informaci o aktuálním stavu procesu s Kimberly. A předsednictví EU v kimberlickém procesu by měla být opravdu příležitost, kterou bychom měli dobře využít. A možná nemám k dispozici všechna konkrétní e, čísla kimberlického procesu posledních let, ale vy jste sama řekla, že zde došlo k celé řadě důležitých e, výsledků a jistě jsou i měřitelné, protože jste zde citovala různá čísla. Já bych docela rád to propojil s naší prací v Evropském parlamentu, kde pracujeme na nařízení týkající se konfliktních minerálů a zde jsme dospěli k důležitému závěru v Evropském parlamentu a jeden z těchto závěrů byl následující, že nesmírně důležití jsou konkrétní aktéři. Jde o to opravdu zapojit všechny aktéry, zapojit zástupce průmyslu tak, jak je tomu v kimberlickém procesu, Samozřejmě na, eh, ten proces musí být založený na práci a spolupráci vlády, ale také právě aktérů z oblasti průmyslu a působení přímo na místě, protože ať už máme jakékoliv cíle naší rozvojové pomoci nebo politiky, tak když nemáme přímo partnery přímo v terénu, tak prostě nezvládneme změnit nějakým způsobem životy lidí k lepšímu. A to je důležité, o to zde jde. A zde se dostávám k té modifikace rozsahu kimberleyského procesu, protože původně byl velice úzký. Pokud si to dobře pamatuje, tak v roce 2002 byla určitá situace v Africe, kde bylo třeba tedy přispět k tomu, aby se situace změnila. Nyní k té změně došlo. A že tedy od nástroje, který by měl bojovat proti konfliktům, by se proces Kimberley měl změnit v nástroj, který bude podporovat eh, udržitelný rozvoj v našich partnerských eh, oblastech přímo na místě. Vy jste hovořila o reformě a revizi kemberlejského procesu. Já se domnívám, že to je možné pouze tehdy, když opravdu zahrneme všechny aktéry, všechny aktéry, kteří působí v eh, oblasti toho řetězce staženého k diamantům, ale ono se to může stát od státu lišit a máme státy, které eh, vlastně nemají funkční vládu nebo nefungují řádně, takže nemůžete přímo v hlavním městě dané země všechno vyřešit. Je třeba působit přímo na místě a o to bychom měli usilovat. A samozřejmě to je možné jenom tehdy, když zapojíme i občanskou společnost. Rád bych tedy lépe porozuměl, pokud jsem to pochopil správně, tak cíl té možné revize by měl být tedy prodiskutovat ten stávající rozsah a rozšířit ho, jestli tomu správně rozumím. Dále je důležité zmodernizovat eh, řízení toho procesu a to se chci zeptat, jak by to mělo být možné, protože je to jako VTO, protože je to organizace založená na členství. Takže všechna rozhodnutí se dějí jednomyslně. Nemůže se tam rozhodovat většinově. Je třeba tady dojít k jednomyslnosti. A další otázka. Pochopili jsem správně, tak jsou zde návrhy vytvořit nějaký stálý sekretariát kimbrojského procesu, který zatím neexistuje. Můžete nám k tomu říct něco bližšího? Je zde reálná možnost, nebo je to pouhá diskuze? A je-li to skutečně reálné, pak bych ještě se zeptal dále. Je možné, že by například Evropská unie eh, by byla hostitelem toho stálého um, sekretariátu Kimberlické unie, nebo tady jeden z členských států EU, by měl na svém území tento, tuto stále zastoupení této organizace. A vy, respektive Kimberlyský eh, proces, nedávno spolupracoval s OECD a my diskutujeme o tématech, jako je due diligence a eh, působení v oblasti konfliktních minerálů v posledních letech, tak já mohu říct, že OECD je opravdu velice důležitý partner, tak daří se vám spolupracovat s OECD nebo ne? Pokud ano, jaké jsou výsledky? A poslední otázka, možná je trochu záludná, ale všichni hovoří o tématu migrace. A to je téma, které tu s námi bude. Bude to výzva za 5, za 15, za 20 let pro EU. Takže Některé ty země jsou vlastně zdrojem i nelegální migrace do EU, nebo pochází z ní ekonomičtí migranti a zvažujete to, že pokud se nám podaří eh, kimberlický proces změnit v něco, co zlepší ekonomické vyhlídky daných regionů v partnerských zemích, mohlo by to mít nějaké dopady? Například tím, že by se snížila míra migrace nebo by se snížil ten migrační tlak na EU v příštích desetiletích. Samozřejmě to není něco, co se týká bezprostředního zítřka, ale řekněme výhledu nějakých 15 let. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Když poslanci dovolí, já se skupím některé otázky podle jednotlivých témat. Jak jste správně říkal, pane Winklere, ten proces začal v úplně jiné situaci než dnes. Když jsme čelili ničivým válkám, zejména občanským válkám v západní Africe, kde se využívaly diamanty k financování občanské války. Já nevím, jestli jste někdo viděl eh, ten film Krvavé diamanty. Já myslím, že to velice dobře vystihuje realitu v této oblasti. Takže z toho vznikl Kimberly proces, aby se řešila tato konkrétní věc, abychom se vyhnuli tomu, že krvavé diamanty se dostanou do rukou těm, kdo vedou občanské války a financují občanské války. A z tohoto pohledu tento proces Kimberly, jak už jsem říkala, byl v zásadě úspěšný. Je to sice jeden ten poník, který předvádí jeden trik, ale dělal celkem dobře. A teď, téměř o 20 let později, jsme v situaci, která je jiná. A my se musíme pokusit zajistit, že ten proces bude odpovídat svému účelu i ve změněné situaci. A to není tak snadné. Ráda bych se teď možná dotkla otázky řádné péče a toho, jak proces Kimberly souvisí s tím, co se odehrává v OECD a také Eh, jak to souvisí s tím, co dělá EU, eh, pokud jde o nařízení o konfliktních minerálech. A tam diamanty nepatří. Stále více, také mimo jiné, protože máme konkurenci syntetických diamantů, které budou nabývat významu na trhu, stále eh, a poptávka, zvlášť mezi mládeží, také roste, protože si je vědoma povahy přírodního diamantu stále více stoupá i v průmyslu porozumění v producenských zemích o tom, že tu otázku řádné péče a prověrky musí brát vážně. Současně je tady také velké váhání a odpor vůči změnám tohoto procesu z toho, že místo toho, aby prováděl jednu věc, eh, začne dělat věcí víc. Z různých důvodů někdo má pocit, že ten proces už potom nepovede tak dobrým výsledkům, jako u toho účelu, pro který vznikl. Samozřejmě jsou tady také určité prvky odporu proti rozšíření, dejme tomu na lidská práva nebo pracovně právní otázky v producenských zemích. Ale to není všechno. Například i Čína a Indie jsou důležitými partnery v procesu Kimberley jako země spotřebitelské nebo země, kde se diamanty, diamanty leští a těm se do toho taky nechce. A pokud jde o vztah ke kontrolám, které jsou v OECD, je tady jistá ochota podívat se na to jako doplňkové procesy. Ten Kimberley proces řeší původ a surový diamant OECD potom zvažuje další kroky v tom procesu, přičemž vůbec poprvé letos se průmysl účastnil tradičního jarního fóra OECD a vyjádřil ochotu zúčastnit se nebo zapojit se dobrovolně. Jak víte, v tom Kimberley procesu hrají, hrají hlavní roli vlády když to v OECD jde především o jednotlivá průmyslová odvětví. Takže v současné chvíli nejde o to, abychom ty dvě věci propojili, ale spíš o to, abychom se nad tím zamysleli, abychom zjistili, jak se to navzájem může doplňovat. A to je důležitý krok vpřed. Jak jste také říkali, tento proces funguje na základě anonymity. Máme 81 účastníků, takže změna trvá nějakou dobu a není to snadné. A možná ještě něco k tomu nařízení nebo k regulaci. Ano, nařízení, které využívá Evropská unie k implementaci celého procesu, je obchodní a celní. Funguje dobře. V Evropské unii je šest míst, kudy mohou eh, surové diamanty vstupovat do Evropské unie a nebo z ní odcházet. Takže transit zase není tak velký problém, protože pokud se diamant dostane do Evropské unie, surový diamant, musí projít přes jedno z těch šesti míst a tam to funguje velmi dobře. A pokud odchází z Evropské unie, opět musí od odejít přes jedno z těchto šesti míst, to je těch šest členských států, které mají povoleno dovážet anebo vyvážet surové diamanty. Takže ta otázka, nebroušené diamanty, ta otázka tranzitu podle mě problém není. Nařízení samotné není předmětem nějakých pochybností. Paní Hautala měla určitou připomínku, která se týkala spolurozhodování. Pokud máme postoupit ku předu v procesu revize, v procesu Kimberly, budeme muset i toto nařízení znovu otevřít. A já myslím, že v současné chvíli mimo jiné i sledujeme, co se děje a kde bychom museli to nařízení přizpůsobit, abychom zohlednili změny, změny v tom hlavním dokumentu, jistě se k tomu nakonec dostaneme. Mluvili jste o poli působnosti, jak jsem říkala, na jedné straně i průmysl, i některé producentské země chápou, že když se podíváte na spotřebitele s přihlednutím i k tomu, že diamant není každodenní produkt, který si kupujete každý den nebo každý týden, často to souvisí i s emocionálním obsahem – takže spotřebitelé mají vyhraněný názor na původ diamantů, které by si třeba chtěli koupit. A průmysl a producentské země jsou si toho velice dobře vědomi. Nicméně, když si vezmeme toto povědomí a možnost rozšířit pole působnosti, je tady ještě dlouhá cesta. Vy jste se ptali, jestli je tomu nějaký odpor. Ano, je tady odpor u celé řady účastníků, Zmínila jsem Rusko, ale můžu zmínit i producentské země, třeba v Jižní Africe nebo v Botswaně. Ti mají celkem dobré jméno jako producentské země. A oni říkají, že proces Kimberly funguje, má výsledky a ty věci, o kterých mluvíte, třeba pracovní práva a tak dále – my jsme se zavázali dodržovat mezinárodní nástroje, které se na to zaměřují a v kontextu těchto nástrojů své závazky plníme. A kdybychom příliš zaplnili talíř toho procesu Kimberly, vašimi slovy, možná bychom ohrozili a oslabili celý proces. My se tady v této chvíli snažíme vyvolat diskuzi aby se lidé začali zamýšlet nad tím, že vlastně ještě pořád nejsme v té fázi, že bychom mohli mluvit o konkrétních změnách, o definici konfliktních diamantů. A já musím říct, a zcela otevřeně musím říct, že si všichni přejeme, abychom se pokusili ten problém řešit, ale rozhodně nemůžeme zaručit, že se nám podaří něco změnit, že se nám podaří změnit definici toho konfliktu, A to ani za předsednictví EU, což je jakási příležitost do konce roku 2019. A rozhodně platí, že je potřeba podívat se na situaci důlních komunit, na ty drobné operátory. To také nabývá na významu. Já si myslím, že to představuje jenom 15 produkce nebroušených diamantů. Ale to je ta nejcitlivější část. Já si myslím, že vzhledem k tomu, jaká je poptávka po diamantech, ta trošku klesá, a vzhledem k tomu, že se také objevují syntetická diamanty, dokonce firmy jako Base budou vyrábět syntetické diamanty, a tím pádem ten produkt nabude na důvěryhodnosti v porovnání se současnou situací. Takže když všechno tohle víte, tak si jistě dokážete představit situaci, kdy už v podstatě ta drobná produkce, drobné dolování nebude vůbec relevantní. Řemeslná těžba už nebude relevantní. A ty etické otázky už nebudou hrát takovou roli. A proto jsme kladli velký důraz na otázku řemeslné těžby. Africké producentské země o to mají velký zájem. I my s tím chceme něco dělat. A proto se snažíme budovat kapacitu, usilujeme o posílení stability a míru a chceme, aby i naši partneři přicházeli s nějakými smysluplnými aktivitami. A pak je tady otázka občanské společnosti, v tom hrají velkou roli neziskovky, máme pracovní skupiny pro náplavovou, nánosovou a řemeslnou produkci, třeba v Demokratické republice Kongo. Tam je velice aktivní předseda, dělají toho hodně. Ale je to závod s časem. Takže, jak jste říkal, rozhodně záleží na tom, abychom se pokusili vylepšit život lidí. Když ten proces vznikl, znamenalo to bojovat proti občanské válce a jejímu financování. Teď jde spíš o situaci důlních komunit a my bychom chtěli k tomu přispět přes tu definici, ale snažíme se využívat i další prostředky. V posledních letech byla prohlášení, která byla přijata v kontextu procesu Kimberley, aby se něco udělalo se situací těch důlních komunit. Takže hodně také pracujeme na zvyšování povědomí. Paní Hautala se ptala na to, jestli některé neziskovky opustily proces Kimberly. Ano, to je pravda, jak asi víte. Třeba Global Witness hráli klíčovou roli při spouštění celého procesu. Až do Loňska jsme tam měli také kanadskou neziskovku Impact, která vedla koalici nezisk- občanské společnosti. Oni z koalice odešli, protože mají pocit, že toho dokážou udělat víc pro ty hodnoty, které dělají mimo. My to respektujeme. Snažíme se i nadále zapojit eh, neziskovky, které jsou mimo proces, ale myslím si, že je důležité, abychom měli i africké neziskovky. A pak ještě eh, další otázky, když dovolíte. Ano, dvě minuty. Zpráva a stálý sekretariát. Je to možnost, ale je třeba říct, že v procesu Kimberly to bereme tak, že musíme být velice skromní, pokud je o stálý sekretariát. Kdo by to třeba financoval? Kdo by to vedl? komu by byl takový sekretariát odpovědný, komu by podléhal. Takže teď se uvažuje o něčem eh, menším, ale účinném, což by sloužilo předsedovi procesu, pomáhalo by to předsedovi procesu, ale rozhodně by z toho nebylo nic velkého. Nechtěli bychom, aby eh, stavěli vůz před koně. Něco z Evropské unie to by bylo asi obtížnější, protože ten sekretariát má být neutrální místo a přes 80 diamantů prochází Evropskou unii, konkrétně Antwerpami, a proto si nejsem jistá, že Evropa je úplně neutrální. A kdyby to bylo třeba ve Vídni, nebo kdyby to bylo třeba ve Vídni, že je řada mezinárodních organizací migrace, tady musíme být realisté ekonomiky těchto zemí, kde probíhá taková řemeslná a aluviální těžba, jsou, tam jsou diamanty důležité, ale není to faktor, který úplně změní hru. Zvlášť vzhledem k tomu, že tento typ těžby je na ústupu, takže je to jeden z prvků, jeden z mnoha prvků, ale rozhodně ne ten klíčový, který změní celou situaci. Děkuji. Děkuji. Já přeju vám také hodně úspěchu na té listopadové konferenci. So one minute break because to switch off the, the video streaming and uh,